tímto je jejich mandát platný. Z frakce EFD jsem dostal zádosti na jmenování členů v delegacích a výborech. Seznam těchto jmenování bude zveřejněn v zápisu z této schůzy. Pokud e, nebude v rámci schvalování zápisu znesena námitka, tak budou tato jmenování potvrzena. Konference předsedů dámy a mánové přišla s následujícím